Okay, colleagues, can I start the meeting again, please? We've got the two reports to go through today. Budeme pokračovat, hovoříme o, o silniční technické způsobilosti vozidel. Máme zde jednotlivé návrhy. Začne pan Kun, pak paní Sehnalová a pak budou následovat další a všichni se vyjádří pan Kun. Ja, danke, Děkuji, pane předsedo. Máme tady návrh komise ohledně pravidelných technických prohlídek. Tento návrh leží na stole. A samozřejmě, že už se objevila první hodnocení a první komentáře. Já myslím, že tím nadřazeným cílem eh, je bezpečnost a provozu a tady jsme zajedno. Musí dojít k harmonizaci nejenom z hlediska technických prohlídek, ale také technických norem ohledně motorových vozidel v celé Evropě. Potřebujeme větší bezpečnost silničního provozu, potřebe, eh, musíme mít méně mrtvých, musíme mít méně těžce zraněných. To je náš cíl pro občany a občanky v Evropské unii. Samozřejmě také, co se týče emisí. Tady chceme mít lepší životní prostředí. To už jsem uvedl. Máme 35 eh, tisíc eh, mrtvých ročně a kdyby jsme to snížili alespoň o 5 nebo o 6 díky těmto kontrolám byl by to velký úspěch. A e, co se týče nákladních vozidel, tam máme také velké počty mrtvých. A co se týče těch intervalů, e, e, těchto prohlídek a standardů, i zde jsou, je nutnost zlepšit situaci. Tady musíme také jasně definovat pole působnosti. Technické standardy musí být harmonizovány a zvláště Musí zde být ta přeskumná organizace nezávislá a také kvalifikace těch inženýrů musí být na dostatečné úrovni. A samozřejmě, že zde hrají role také ty stanice eh, technické, technických prohlídek. Musí být dostatečně vybaveny tyto stanice, tak aby prohlídky mohly eh, provádět eh, v dostatečné míře a kvalifikovaně. Mm, ty prohlídky by se měly konat eh, v zemi registrace, ale jdeme o krok dále. Myslím si, že eh, bychom to mohli také mm, zpracovat na celé EU. Eh, komise nám napsala intervaly těch technických prohlídek. Víte, že ty intervaly jsou různé v různých členských státech. Je to odlišné z hlediska obytných mobilů, také z hlediska eh, eh osobních automobilů. Do toho spadají ještě přípojná vozidla z 27 kg až 3,5 tun. A pak máme také dvoukolová a tříkolová eh, vozidla. Tam máme opět stanovené intervaly 4, 2, 1. Jsou také eh, Někdy máme i tříletý interval z hlediska těchto kontrol po e, výrobě. Ale je zde také otázka, jakým způsobem budeme e, do toho začlenovat e, také konstrukční rychlosti z hlediska těchto intervalů. I zde bychom se měli dohodnout. To znamená například po kolika ujetých kilometrech by taková technická prohlídka měla proběhnout. Tady se hovořilo o čtyřech, eh, čtyřech eh, letech, 160 eh, tisíci kilometrech. To figurovalo tedy v tomto návrhu komise. I to se musí tedy ošetřit a dále i dvoukolová vozidla musí být zahrnuta do těchto technických prohlídek. To je nezbytné. Víte, že existuje Evropský svaz těchto e, technických stanic, který už velice podrobně e, zavádí technické standardy, podobně jako komise. Jedná se zvláště o čtyři nebo e, pět bodů, které se musí kontrolovat pravidelně v rámci těchto technických prohlídek motorových vozidel. Brzdící systém, řídící systém a samozřejmě e, optimální mm, možnosti z hlediska vidění, e, dále světla, technické elektroinstalace, náprava, kola, a také pneumatiky, ty zatím nehrají žádnou roli, ale pravděpodobně by také měly být do toho zahrnuty. To je tedy ten velký přehled. Já myslím, že my zorganizujeme slyšení všech e, zúčastněných stran, například e, účastníky daného svazu bychom měli přizvat. Já si myslím, že to je nutné. Měly by tam být organizace technických stanic, ale měl by se tohoto slyšení také mm, eh, účastnit eh, jednotliví zástupci odvětví, například výrobci motorových vozidel, kteří samozřejmě mm, kladou důraz na vysoké technické mm, normy a které musí, oni musí dávat k dispozici také nezbytné údaje. Myslím si, že to, tak se nám podaří sepsat jakýsi minimální sesna, seznam těchto požadavků. Já samozřejmě budu spolupracovat se stínovými zpravodaji, které již znám z jiných zpráv. A jde tady samozřejmě také o signály ze strany eh, rady. Ty ne, signály nejsou příliš pozitivní. Rada nejdříve dala najevo, že nechce žádné nařízení ale že chce směrnici. To znamená, že oni chtějí vycházet z toho, co existuje na vnitrostátní úrovni a chtějí tedy mm, použít formy směrnice. Dokonce podle nových informací to vypadá, že chtějí opět směřovat eh, k směrnici 2049. Zvláště ty transitní eh, země, které jsou v srdci Evropy a které registrují velmi hustý silniční provoz, by měly mít zájem na bezpečnosti silničního provozu. provozu. Víte, že dojde k navýšení tohoto provozu o 15 až 20 eh, k tomu musí odpovídat infrastruktura, bezpečnost a také technická úroveň motorových vozidel, které musí mít společnou a kvalitní úroveň. Takže těším se na spolupráci a dopředu všem děkuji. Děkuji. Paní Sehnalová, prosím, máte slovo. Eh, já jsem zpravodajkou k tomu návrhu, který se týká eh, namátkových silničních technických kontrol. Eh, jedná se tedy o návrh nařízení, který má nahradit eh, aktuální směrnici z roku 2000 eh, a který představuje nový soubor harmonizovaných pravidel pro silniční technické kontroly vozidel, které probíhají namátkově v mezidobí pravidelných technických kontrol. Ten návrh je konzistentní s evropskou dopravní politikou, protože navazuje jak na Bílou knihu o dopravě, e, tak na strategii bezpečnosti pro léta 2011 až 2020, e, která byla schválena Evropským parlamentem a rovněž na strategii v oblasti klimatických cílů Evropy 2020. V současnosti se tyto kontroly týkají nákladních vozidel nad 3,5 tuny a vozidel určených profesionální přepravě více než 8 osob Eh, a nově rozšiřuje tedy silniční kontroly také na nákladní vozidla a přívězy o hmotnosti nižší než 3,5 tuny a nad 25 km v hodině. Cílem návrhu jsou kvalitnější kontroly pro bezpečnější a čistší provoz na silnicích. K tomu má pomoci eh, za prvé eh, takzvaný systém hodnocení rizika, tedy zaměření kontrol na ty provozovatele vozidel, eh, kteří prokazují špatné výsledky během pravidelných technických kontrol. A tento systém má zároveň zvýhodnit provozovatele, kteří udržují kvalitní a bezpečný vozový park. Za druhé, nové požadavky eh, se týkají úrovně a kvality prohlídek, kvalifikace a odborné přípravy pracovníků, kteří kontroly provádějí, a to tak, aby byl průběh kontroly ve všech členských státech stejný, zamezilo se nekalým praktikám a nedocházelo k diskriminaci podle země původu. Návrh stanovuje rovněž minimální hranici provedených kontrol ročně v každém členském státě, a to v rozsahu 5 z počtu registrovaných vozidel na svém území. V případě, že jsou při kontrole vozidla zjištěny nedostatky, definuje komise tzv. menší, závažné a nebezpečné nedostatky. Veškeré závažné a nebezpečné nedostatky, které jsou při kontrole zjištěny, eh, je pak třeba neprodleně odstranit, a to v blízkosti místa kontroly. V opačném případě by podle komise řidič nemohl dále pokračovat v jízdě. Neméně důležitý cíl je pak lepší zhromažďování dat z těchto kontrol a jejich předávání mezi členskými státy. Jedno kontaktní místo eh, má být v každém členském státě pověřeno zhromažďováním dat a vytvářením statistik, které mají být dvakrát ročně, ročně zasílány komisi. Za velmi, důležitý, považu, eh, za velmi důležité eh, považuji zmínit také přílohy, ve kterých komise představuje rozsah položek, které musí projít namátkovou kontrolou a stejně tak i jednotný formulář, který musí kontrolu vyplnit. Z mého pohledu je velmi důležitá příloha 4, ve které jsou nastavena pravidla pro kontrolu nákladů. Zejména Eh, a to zdůrazňuje, třeba se zaměřit i na kontrolu hmotnosti nákladů, protože nadrozměrný náklad má zásadní dopad jak na bezpečnost silničního provozu, tak na kvalitu vozovky. Jde tedy opět o bezpečnost, ale také o náklady na jejich údržbu. V návrhu bych eh, jako zpravodajka více zdůraznila otázku odpovědnosti za stav vozidla, která musí být jednoznačně na straně dopravce, který přebírá plnou odpovědnost za stav vozidla i nákladu. Řidič v tomto případě pouze poskytuje službu dopravci ve formě dovozu na místo určení. Stejně tak je třeba zajistit plný soulad a návaznost na směrnici o době řízení a odpočinku z roku 2006, délka základní kontroly nesmí negativně ovlivnit nastavený režim řidiče a nesmí ho ani bezdůvodně zdržovat. Eh, na závěr bych měla na komisi několik otázek. Eh, ta první se týká toho, zda má komise k dispozici konkrétní čísla přínosu návrhu nařízení na bezpečnost a kvalitu životního prostředí Dále eh, v návrhu komise eh, je uvedeno to již zmíněné eh, procento z kontrolovaného vozového parku ročně. Zda tedy těch 5 má komise informace o tom, ve kterých zemích je tato hranice již splněna. Třetí dotaz se týká eh, právě silniční kontroly podle rizikového profilu, eh, který se podle dostupných informací provádí v současné době ve Velké Británii. Za tedy má komise informace o dalších zemích, které se, kde se využívá a dokdy je podle komise možné tento systém zavést na celoevropské úrovni. Eh, a naposled, jak se komise dívá na myšlenku stanovit maximální dobu pro základní kontrolu vozidla. Eh, to je tedy vše na úvod. Já se eh, těším také na lednové slyšení, které na toto téma připravujeme, i na spolupráci, jak eh, se spolu zpravodají v rámci tohoto balíčku, tak i se stínovými zpravodají a věřím v dobrou spolupráci. Děkuji. Thank you. And the third part, Mrs. Savisa. A pro paní Savisa jako třetí. Head kolegit, lugupeetud esindaja. Děkuji. Tento balíček má velký dopad na bezpečnost silniční dopravy a životní prostředí. Proto musím komise poděkovat za tento návrh a doufám, že parlament ještě posílí tento balíček. Mám několik námětů, na kterých budu zakládat má mou zprávu o registraci vozidel, také s cílem posílení obecných eh, aspektů technických prohlídek. Je třeba, aby zde byly také vidět lhuty pro technické kontroly. Zároveň by bylo třeba, abychom toto viděli v nařízení, protože mám za to, že výsledky zkoušek by měly být prováděny pouze v případě u těch, kteří to nebají na registračním dokladu. Také je třeba vytvářet tuto základnu v členských státech, kde něco takového neexistuje. Myslím, že to musí být také kompatibilní a domnívám se a doufám, že v nepříliš daleké budoucnosti bude možné si ověřit údaje o vozidlech a validitu eh, inspekčních zkoušek. Všichni si pamatujeme, když jsme pracovali na směrnice, že se jednalo o přeshraničních údajích ohledně dopravních eh, přestupků a rada byla proti zjednodušení přenášení těchto údajů a vytvoření databáze. A zase nesouhlasím s komisí v tom ohledu, že kdyby došlo ke změně vlastnictví a převodu do jiného členského státu, že by bylo nutné provádět novou technickou kontrolu. Nemyslím si, že by to bylo re- relevantní, protože s, novou, s novým nařízením máme nové požadovky a technické aspekty vozidla se nemění, pokud změní vlastnictví nebo je převedeno do jiného členského státu. Dále bych ráda specifikovala, proces změny vlastnictví nyní v mnoha členských státech Máme místa, kde máme určité dohody, kdy dochází k převodu a nový vlastník musí zaregistrovat vozidlo. Bohužel někdy se smlouva podepíše, převedou se vlastnická práva, ale nový vlastník nezaregistruje vozidlo. V případě nehody, pokud nový vlastník už prodal vozidlo nebo uvedl, že s tím nemá nic společného, tak je možné také říci, že i starý vlastník na základě smlouvy nezodpovídá za vozidlo, i když v registračních dokladech je uveden jako vlastník. Takže bychom měli specifikovat odpovědnost vlastníka v procesu převodu vlastnických práv. A abych na závěr eh, toto ukončila, tak nám přeji všem konstruktivní spolupráci. Děkuji. Mám následující řečníky na seznamu. Je tady ještě někdo, kdo by k tomu rád vyjadřil? Marku, si ty si, chceš, se chceš také vyjádřit? Pan Danten. Pan Erčok. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegům Kůnovi, který nám představil E, toto nařízení. Z mého hlediska jsou tady některé body, které jsou velice pozitivní, já se o nich stručně zmíním a na závěr uvedu dvě, tři věci, které pro mě nejsou příliš jasné a já bych tady sformuloval otázku na komisi v tomto ohledu. Za prvé, já si myslím, že je správné, že technické prohlídky v budoucnosti se budou týkat e, také přípojných vozidel a také dvoukolových a trojkolových vozidel. Ve skutečnosti ta situace vypadala tak, že většina nebo mnoho případů úmrtí právě bylo způsobeno těmito typy vozidel, proto je dobré, že jsou zohledněny. Dále je velice pozitivní, že dochází k výměně informací mezi stanicemi technických prohlídek a mezi členskými státy vůbec. Tato výměna by se měla zlepšit. A podle rešerší, které jsem udělal, tak v současnosti 5 až 12 eh, eh, sporných případů souvisí také s manipulací tachometru. To je také eh, záležitost, která by měla být předmětem kontrol. Dále je velmi důležité, aby mm, ten soupis eh, bodů, které se budou kontrolovat, byl harmonizovaný, aby tady nevznikala jakási turistika z hlediska těchto stanic eh, technických prohlídek, takže ten seznam kontrolovaných záležitostí musí být stejný nebo harmonizovaný. Pak je tady jedna věc, kterou jsem úplně nepochopil. Pokud jsem to dobře pochopil, tak to vypadá tak, že Eh, školení těch eh, kontrolorů by mělo být také srovnatelné. A dále eh, ty organizace by měly být nestrané. A tady by bylo dobré to vysvětlit. Kdo bude způsobilý pro to, aby tyto prohlídky vykonával? A má to být někdo, kdo například také opravuje vozy a, a je tedy kvalifikován v této oblasti a víme tomu v jiné části těchto opraven by dělal technické prohlídky. To mi připadá problematické. A z hlediska požadavků na kvalifikaci těchto kontrolorů eh, mi připadá mm, dosti složité to tady srovnávat. Já bych vám uvedl příklad. Například z hlediska směrnice kvalifikace v oblasti zdravotnictví máme opačný trend. To znamená, že bychom vlastně to vzdělávání chtěli prodloužit až na 12 let. A tady to vypadá, že zkracujeme eh, toto školení. Já jsem to uvedl jenom jako příklad, vím, že to nesouvisí s tímto balíčkem přímo. Ale vracím se k těm otázkám na Evropskou komisi. Já doufám, že nám bude moci odpovědět i tuto otázku z hlediska vzdělávání těch kontrolorů. Evropská komise argumentuje také tím, že dochází k nedostatkům těch technických prohlád, Eh, prohlídkách, až z tohoto důvodu téměř 5% těch nehod eh, může vzniknout. Víte, že eh, německé lobby se snaží přesvědčovat v tom smyslu, že pouze 0,5 těchto nehod vzniká v důsledku nedostatku technických prohlídek, zvláště nákladních automobilů. Tady je dosti velké rozpětí. Bylo by dobré, kdyby komise toto vysvětlila. Dále eh, jsem eh, tento dokument četla, možná jsem něco nepochopil úplně eh, správně. Například, když se prodá motorové vozidlo, znamená to, že je nutná v takovém případě nová technická prohlídka, pokud tedy dojde k prodeji motorového vozidla. Tady, pokud jsem to dobře pochopil, si myslím, eh, že to jde příliš daleko, protože tady neskoumáte toho nového majitele a pokud ta technická prohlídka u toho vozidla proběhla těsně před prodejem, tak není nutné zde organizovat eh, novou technickou prohlídku. Eh, také to vidím svým způsobem kriticky, že tady se hm, hovoří v tom návrhu komise, že bychom měli vlastně dělat ty přeskumy každoročně a my dobře víme, že čím déle se to auto používá, tak eh, samozřejmě většinou ty lidé, kteří mají tak dlouho toto auto, nemají mnoho prostředků a je tedy problematické, zda by měli takto pravidelně se do, eh, dostávat na tyto technické prohlídky. To jsou tedy otázky na Evropskou komisi. Pan Beněne, můžete vyřídit, že to kontrolujeme každý rok v Británii? Ano, já jsem o tom chtěl něco říci ke konci mého projevu, nicméně eh, nechci opakovat to, co už tady řekl můj předřečník, protože eh, to, co říkal, mě tady rovněž trápí do určité míry. Chápu, proč komise toto předkládá, zvláště vzhledem k tomu, že probíhá velká výměna nákladů přes hraničně po silnici v rámci jednotného trhu i v rámci volných dní a svátků a podobně. Takže já chápu, že komise se snaží nastolit standardy, které eh, jdou směrem zemí, které mají nejpřísnější režimy. A v tomto ohledu souhlasím s představou návrhu. Nicméně, nicméně, a těch nicméně je tady více, já v zásadě nevidím žádné důkazy, proč by se měla rozšířit působnost testů na eh, podoby, všechny podoby vozidel nebo přívěsů, protože mě by zajímalo skutečně, kolik nehod nebo umrtí je způsobeno defektními uh, přívěsy, pokud je to 0,5% v Německu pro defektní vozy, tak předpokládám, že defektní přívěsy působí úmrtí mimo měřitelného základu. A já si myslím, že pro vlastníka bude asi těžké připojit eh, tyto přívěsy, kdybyste přijeli k nám eh, do našeho servisu a požádali, aby otestoval přívěs, tak by si asi ťukali na hlavu. Takže já si nemyslím, že by přívěsy měly toho být součástí. A rovněž jsem tak si zaslechl, a to je možná drb, že eh, rada tlačí na to, aby u traktorů to bylo pouze pro ty, které mají více než 50 km na hodinu, protože 40 km na hodinu mm, to se vlastně týká všech moderních traktorů. Ty všechny mají 41, 42 km za hodinu. Můj traktor uh, má také asi limit 42 km v hodině, takže tady mám zájem, vlastní zájem, ale myslím si, že možná začne do toho traktory bude asi chybné. Kdo je bude testovat? Jak daleko budeme muset zajít, abychom je otestovali? otestovali, servisy na to nejsou zařízené, asi by museli jet někam na druhý konec země eh, k nějakému specializovanému servisu, takže tím bychom se asi neměli vůbec zabývat. Já nevím, jestli máte nějaké informace od těch lidí od historických vozidel, ale my i tuto záležitost budeme muset řešit, zvláště s ohledem na původní součástky. Otázka zní, zdali budeme je nutit, aby měli eh, brzdové obložení asbestové, nebo jestli to bude proti nějaké evropské legislativě. Čili to by se asi mělo upravit a myslím si, že nebude tak náročné uh, nalézt něco, co bude přijatelné pro všechny v této oblasti historických vozidel. Co se týče otázky směrnice nebo nařízení, řekl bych, že využití nařízení je vhodné pouze po, pro minimální standardy. Já nevím, že by Spojené království se vrátilo k dvouletým zkouškám, anebo další e, státy by se shodly na jednoročním testování. To je nereálné. Pokud to bude nařízení, tak to bude nařízení pro minimální standardy a ne preskriptivní nařízení v momentální úpravě je to pře- příliš preskriptivní, zároveň bychom měli zajistit, aby eh, konečný návrh zohlednil různé systémy v různých členských státech. Některé členské státy, víte, u nás využíváme místní servis, který dělá opravy i zkoušky. Eh, toho je hodně, protože těch servisů je hodně, ale ve v různých státech to mají jinak, mají zvláštní testovací stanice, takže ať je to tak či tak, tak to musí zohlednit obě dvě tyto situace a nemůže to být preskriptivní jedním či druhým směrem. Má poslední poznámka o sdílení informací. Tady mě navštívili včera výrobci testovacích zařízení, kteří mi řekli, že se na ně zapomnělo s ohledem na to, kdo dostane informace o diagnostice. Zdali ty testovací stanice, ale vlastně ne, takže by nemohli mít, nemohli vyrábět zařízení, které by využívaly testovací stanice, takže chtěli by se dostat na ten seznam příjemců, čili tolik z mé strany pro tuto chvíli. Děkuji. Paní Donald. Oui, merci, Děkuji, pane předsedo. Já mám několik obecných připomínek k těm třem textům. Mám k ním pozitivní vztah, protože myslím si, že je nutné řešit otázky bezpečnosti, ale také životního prostředí. To vás jistě neudiví, to je velmi důležité. A je příležitost pokročit také z hlediska kontroly těch jemných částic, nejenom CO2. To je tedy environmentální záležitost. Co se týče metody a regulace, tady musíme být velmi pozorní. Já bych chtěla upozornit na to, že by nebylo dobré, abychom příliš předepisovali, eh, co se má dělat, abychom neuvízli eh, v složité zprávě, která by se těžko využívala v praxi. Takže obecné připomínky. Co se týče připojených vozidel, tady nepříliš souhlasím eh, s řečníkem, který právě hovořil, ale to všechno záleží na informacech a na slyšení. Ale a priori, myslím si, že otázka připojených vozidel je také otázka nekalé soutěže mezi silničními dopravci a ostatními máte mm, vozidla, mm, tahače, které v podstatě obcházejí pravidla, která platí pro jiné subjekty silničního provozu. A e, dopravci, silniční dopravci si někdy stěžují, že zemědělská vozidla využívají pružnějších pravidel a že tady vzniká nekalá soutěž. I to bychom měli zohlednit v našich úvahách. Tedy otázka eh, věku a počtu kilometrů za rok. To jsou dvě důležitá kritéria z hlediska vyhodnoceních vozidel. Jak to vypadá v Belgii u nás? Eh, návrh komise vlastně nic nemění. U nás jsou to čtyři roky a pak dva roky a to je to, co tedy existuje v Belgii, funguje to zatím docela dobře, v každém případě ty intervaly v Belgii jsou dosti relevantní. Motocykly. Tady je mnoho námitek ze strany motocyklistů. Bylo by zajímavé si je vyslechnout. Oni popírají některá čísla a přesto ta čísla jsou dramatická z hlediska eh, procenta nehod eh, způsobených motocyklem a také z hlediska závažnosti zranění. Je tady otázka, zda to souvisí skutečně s technickými prohlídkami nebo schováním eh, motocyklisty. Takže jde o to zadefinovat povahu těchto čísel tak abychom mohli zlepšit situaci z hlediska motocyklistů, anebo zase tady nemá nic měnit. To. A teď otázka nákladů, ta tady zazněla také. Samozřejmě souhlasím s tím, že bychom se měli vyhnout tomu, aby tady vznikaly neuměrné náklady na kontroly. Ale přesto všechno. Za bezpečnost se musí platit. A kvalita vzduchu má také určitou cenu, za kterou se musí platit. Proto mít k dispozici vozidlo, ať už je to užitkové nebo osobní, nebo ať už je to motocykl, to znamená, že eh, tady v té ceně musí být eh, zahrnuta i ta technická prohlídka vozidla, tak, aby skutečně se používalo vozidlo, které by mělo dostatečnou kvalitu a aby tady byla zajištěna bezpečnost sebe a také ostatních. Takže samozřejmě musíme omezit náklady pro, eh, vozy, pro řidiče, ale je to sekundární námitka. Musíme samozřejmě omezovat náklady, ale e, samozřejmě si musíme být vědomi toho, že tady jsou určité náklady, které musíme vzít v potaz, pokud chceme zajistit eh, bezpečnost silničního provozu. Co se týče výměny dat, to je také nesmírně důležité. To se týká toho třetího textu. I když si dovedu představit, že z hlediska výměny dat budeme muset eh, zpracovat způsob eh, soustředování těchto dat, aby byly co nejsrovnatelnější. A v tom je také smysl harmonizace. Měli bychom vycházet z databáze, eh, kde by nebyla nesouradá data. Měli bychom tedy zde pracovat na určité kompatibilitě těchto mm, dat a tedy musíme pracovat na harmonizaci těchto údajů o to více, že motorová vozidla samozřejmě se přemístují v rámci Evropské unie, takže by nebylo dobré tady mít pouze vnitrostátní údaje, jejichž sběr by byl nesourodý. Měli bychom mít tedy harmonizovaný nástroj za tímto účelem. Takže to je několik předběžných připomínek a samozřejmě ráda si vyslechnou všechny argumenty ostatních subjektů. Eh, děkuji, pane předsedo, <laughs> drazí kolegové. Já budu také stručná globálně z hlediska těchto tří textů. My všichni samozřejmě sdílíme cíle, které jsou navrženy v návrhu Evropské komise, jednak z hlediska netnosti bojovat eh, proti úmrtnosti, proti nehodám, ta čísla jsou znepokojivá a musíme také chránit životní prostředí. Chtěla bych se vrátit ke třem otázkám a pak předložit další návrh, který odpovídá tomu začátku diskuse, který jsme si vyslechli. Je to předzvěst velmi zajímavé práce. Takže moje první otázka se týká vytvoření eh, systému, který by byl zaměřený, a to na vnitrostátní úrovni. Ty kontroly by se měly zaměřovat na rizikové podniky, jak to tady bylo řečeno, tak aby se snížily náklady z hlediska provozovatelů, kteří správně udržují eh, své, svá vozidla. To znamená, že bychom se zaměřili na rizikové profily a na rizikové podniky. Eh, já pocházím eh, z oblasti, která sousedí s dalšími eh, členskými státy, také s nečlenským státem a v této oblasti jsme konfrontováni s přehraniční mobilitou. A návrh nařízení žádným způsobem, alespoň já jsem to nenašla, nestanovuje, jak se bude postupovat vůči vozidlům, která jsou registrována v jiném členském státě nebo v nečlenském státě. Takže tady by mohl vzniknout určitý problém diskriminace a také problém efektivity těchto prohlídek, tak jak je navrhováno. Návrh se tedy za, zaměřuje sice na vozidla, eh, která jsou registrovaná v jiné zemi, ale možná by bylo tady vhodné mít jakýsi evropský rejstřík, možná rejstřík, který by se opíral o profesionální silniční dopravce. To je návrh, kterým bychom se mohli zabývat. Druhá připomínka se týká technické prohlídky. Návrh komise stanovuje, že pokud ta původní první prohlídka není uspokojivá, tak se musí provést druhá, důkladnější prohlídka, která bude realizována buď mobilními jednotkami nebo zkušebnou, která musí být v bezprostřední blízkosti, tedy eh, dejme tomu do deseti kilometrů od eh, zkušebny, která dělala tu prvotní prohlídku. Kolegové již v předchozích vystoupeních řekli, že existují zde specifická ustanovení v jednotlivých členských státech, které zohledňují geografické a národní rozdíly. Například ve Francii máme 500 schválených zkušeben, které mohou dělat pravidelné technické prohlídky u nákladních eh, vozidel, nákladních automobilů. Většina těchto zkušeben je v blízkosti tedy asi 10 kilometrů od těch eh, možných silničních kontrol. Víte, že například na rozdíl od Německa my nemáme mobilní jednotky a pokud by se toto mělo vybudovat, tak to pro nás bude znamenat eh, velmi velké náklady, které v souvislosti s rozpočtovými distrikcemi, které zažíváme ve Francii a které zažívají také ostatní státy, by tedy eh, vedly k tomu, že bychom měli potíže s realizací těchto mobilních jednotek. A třetí otázka, nebo spíše problém, který mě eh, připadá spíše jako problém legislativní efektivity, to je kontrola nákladů. Víte, že zatím neexistuje žádná evropská eh, norma z hlediska nákladních automobilů a také propojení eh, nákladních automobilů s připojenými vozidly. Nebylo by vhodné, aby tady eh, jsme stanovili také mm, určitá, určité standardy na připojení tahačů, traktorů anebo nákladních automobilů? Možná by bylo vhodné mít zde upřesnění těchto technických norem a samozřejmě s tím by souvisely také sankce a prohlídky. A poslední prvek na závěr, pane předsedo. Souhlasím s tím, co zdůraznil eh, Phil Beňol ohledně právního nástroje. Ten přechod na pružnější právní nástroj, jako je směrnice, eh, zajistil by větší efektivitu tohoto systému, anebo bychom měli používat tedy nařízení, které by stanovilo jakýsi minimální práh u těchto kontrol a tam je riziko, že se budeme potýkat s velkými potížemi, zvláště v mé zemi. Děkuji. Pan Felve. Eh, Mnohokrát děkuji, já mám jenom několik telegraficky připomínek. Samozřejmě u tohoto balíčku si musíme položit otázku, zda nařízení je správným nástrojem. Zda tady má být tedy kompletní harmonizace Teď jsme si vyslechli, že tady jsou různé přístupy a přitom se některé věci řeší velice dobře v některých zemích. Takže možná, že nařízení není nezbytné, možná směrnice by také stačila tak, jaký máme do posud. Možná, že je důležitější, abychom měli stejné standardy z hlediska kvality zkušeben a z hlediska e, harmonizace těchto intervalů silničních, eh, silničního provozu, možná, že harmonizace zkušeben je důležitější než otázka, kdy tedy je nutné provádět tyto prohlídky. Minulý týden jsem organizoval právě určitou akci ve Štrasburku ohledně manipulace s, tachy, s tachometrem. Eh, to je záležitost, kterou se musíme zabývat. Víte, že existuje technické řešení, které zabrání eh, tomuto riziku manipulace. Mm, souvisí to také s schválením typů a samozřejmě eh, musíme tedy vycházet z toho, jaké možnosti tohoto technického zařízení jsou z hlediska zjišťování této manipulace. Co se týče moje, mojí politické mm, frakce, tak my jsme se v rámci stínového zpravodaje také zabývali namátkovými kontrolami a zase jsme si kladli otázku, zda nařízení je nutné a zda, nestačí, zda by nestačila směrnice. To je otázka, kterou si můžeme prodiskutovat u všech tří textů. Dále si musíme položit otázku, jak můžeme zajistit, aby tyto technické prohledky byly stejné. To znamená, eh, v tomto místě bychom měli vlastně tlačit více na harmonizaci než eh, jak to navrhla komise. Měli bychom také prodiskutovat ty jednotlivé kategorie eh, rizika. Jedná se tedy o tento profil. Samozřejmě, že budeme mít namátkové kontroly, ale je těžké eh, z toho vyvodit eh, konstatování, že nějaký podnik je rizikovější než ostatní. Tady jde o to, jaké máme statistické nálezy. Eh, tady eh, to nemůže fungovat jako například eh, v loterii na základě čísel, která se zadávají a která potom jsou vybrána. Tady jde o to, jakým způsobem můžeme sjednotit tyto předpoklady v celé Evropě. Musíme vycházet ze statistik, které má komise k dispozici. A tady máme dojem, že opravdu v některých členských státech jsou velké problémy. A když se pak podíváte, jak často se tam kontroluje, jak zjistíte, že tam kontroly jsou velmi časté. Takže není tady automatická korelace eh, z hlediska hm, těchto kategorií eh, rizik. Eh, musíme tady opravdu rozpracovat a zohlednit ty údaje ze statistik. A myslím si, že tady máme ještě potřebu velkých změn eh, z hlediska nutnosti zajistit, aby regulace, kterou přijmeme, byla v praxi uplatnitelná a abychom eh, tady jaksi neobvinovali některá podnika z hledi- podniky z hlediska rizika, přitom tomu tak nebylo. Pan Donton? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsou tady tyto tři texty jsou svým způsobem redundantní a musíme opravdu zkoumat všechny ty tři texty, abychom eh, zajistili konzistenci a také pružnost. Takže mnohé tady již padlo, já řeknu několik věcí. První poznámka. Otázka silni- bezpečnosti silničního provozu. Otázka materiálu vybavení je důležitá. Otázka technických prohlídek, to je ta zásadně důležitá otázka. Pak eh, školení zaměstnanců. Dále nezávislost těchto e, kontrolorů a také odpovědnost těch zkušeben. To jsou věci, které by se měly prohloubit v porovnání s původním návrhem komise. Musíme provádět technické prohlídky, ale musíme také brát potaz všechny dopady těchto technických prohlídek. Je tady nutné zajistit nezávislost z hlediska realizace těchto prohlídek. Podle mého názoru Komise zde trochu mate, protože eh, tady mm, dává těmto zkušebnám určité kompetence, které jsou normálně kompetencemi eh, veřejnoprávních organizací. Eh, já si myslím, že tyto zkušebny by neměly mít správní administrativní odpovědnost. Co se týče motocyklu, samozřejmě, motocyklisté teď se mm, rozčilují nad tímto textem. Já jsem se podíval na některé statistiky které jsou odlišné od statistiky komise. Měli bychom se podívat také na sezónnost těchto nehod způsobených motocyklisty a zvláště také na stav pneumatik. Vypadá to, že u některých eh, motorek zjišťujeme, že přezimují takzvaně a vyjedou až na jaře. Pneumatiky těchto motocyklů nejsou dostatečně nafouknuté, ošetřené a vypadá to, že v druhém čtvrtletí motocykly jsou častěji předmětem nehod. Takže to trochu spochybňuje argumenty komise ohledně eh, problému motocyklu jako takového. Protože eh, toto je jedna z příčin. A teď, co se týče registrace a technických prohlídek. Myslím si, že ten text je příliš nařizovací, příliš preskriptivní. Všechny naše země mají finanční problémy. Měli bychom usnadnit výměnu užitečných dat. Takže e, jde o to, zda technická prohlídka je negativní nebo pozitivní. Pokud je tady potřeba si vyměnit údaje, tak to musíme učinit. Ale neměli bychom vytvářet příliš sofistikovaný nástroj, e, který by umožňoval vyměňovat všechny údaje, přičemž relevantní jsou jenom některé. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že to nejdůležitější u toho zhoršování situace jsou karavany. To je další problematika, protože tam uh, právě ty uh, kontroly nejsou příslušné. Srdečné díky. Já bych chtěla navázat na to, co řekl kolega Ferbe. Mně u této otázky zaprvé zajímá kvalita prohléd, prohlídky, intervaly prohlídky a za třetí eh, častost těchto prohlídek. To jsou tři důležité body. Samozřejmě my proto potřebujeme kritéria, tam musíme definovat, to je jasné. Ale pokud se nám nepodaří v této oblasti dosáhnout něčeho, co by bylo skutečně zodpovědné a seriózní, tak to bude obtížné. Já mám trochu jiný názor z hlediska té právní eh, kvality. Když se podívám na poslední léta prosazování evropské legislativy v členských státech, tak vidím, že je to tak různorodé, že přidaná hodnota evropské regulace takřka neexistuje. Já ale samozřejmě chápu obavy členských států, kde jsou silné a přísné prohlídky že se obávají, aby nepřišli o tu přísnost nebo o ty, o ty své přísnější technické prohlídky. To je také důležité. Ale, jak řečeno, já mám s touto právní formou určitý problém. Pro mě nejdůležitější z hlediska životního prostředí a kritérií je nezbytnost podívat se na to, abychom v tom měli více kritérií, než tam jsou v současnosti, Eh, ta současná kritéria nejsou uspokojivá. Jeden problém se tady vyřešil. Eh, dříve lidé si opravovali sami vozy a automobily. A samozřejmě pak to bylo obtížné u těch technických prohlídek. Dnes to u osobního automobilu. Můžete přestat tady s tím bleskem? V současnosti to u osobních automobilů není možné, ale ty Elektronické protokoly, ty mi činí problémy. Ty totiž eh, nejsou čitelné ani pro lidi, kteří se celkem orientují v těch normách. Takže musíme tyto normy učinit alespoň částečně čitelnými a srovnatelnými. Jinak budeme mít eh, země, kde je velký tranzit a tam pokud dojde ke škodám a budou tam pojišťovací problémy, tak zase z toho nevyvodíme žádný užitek, bude to složité. Takže v tomto ohledu očekávám určité zlepšení. Co se týče těch mobilních jednotek, no tak to nevím. Tady vidím určitou potíž. Tyto systémy neexistují všude, existuje také různá kvalita těchto mobilních jednotek. Jak se nám toto podaří do toho dostat, nevím. To přenechám diskusi v budoucnosti. Dobré by bylo také ještě mm, přehodnotit tu hranici 3,5 tun. A co se týče těch tříkolových vozidel, mopedů a tak dále, tady se zase bude vracet stará diskuze. V některých zemích existují, v jiných nikoliv. Děkuji. Pan Nodini, Myslím, že zazněla, pan Nodýne, zazněla řada otázek. Ano, děkuji, pane předseda. Zazněla opravdu řada připomínek, řada otázek, ale musím říct, že to je slibný začátek zpracování tak eh, důležitého materiálu ohledně bezpečnosti na silnicích. Nás to nepřekvapuje, že na to takto reaguje váš výbor, protože váš výbor stejně jako celý parlament se vždycky zasazovali o zlepšení bezpečnosti. Pokud jde o technické prohlídky, hovořilo se zde o e, tom procentu. Celkové procento za Evropskou unii je zhruba 7% a my jsme říkali, že se navrhuje 5%, což je konzervativní číslo. Uh, vzhledem k tomu, že v těch třech návrzích se uvádí celá řada dalších charakteristik, tak tohle je minimum. Stále se různí situace v jednotlivých členských státech. A to se promítlo i do dopadové studie. Co se týče uh, hodnocení rizika. Máme zde pouze jeden jediný členský stát, který formálně uplatňuje tento systém, je to Spojené království. V tuto chvíli navrhujeme, aby se to začalo uplatňovat napříč Evropskou unii, protože existují skutečné důkazy o tom, že existuje lepší situace zlepšení a lepší zacílení i lepší a efektivnější využití uh, omezeného eh, zázemí, což je v řadě členských států veliké omezení. Pokud jde o rizikový profil, tak eh, ten se dá vytvořit jedině tehdy, pokud se vyměňují informace a pokud jsou k dispozici informace. A to je samozřejmě základní předpoklad. A nechceme, aby to z toho vypadlo. Tato data se neopírají o jen národní údaje což někdy jsou ty údaje, které používají národní uh, orgány kontroly. Tohle je zacílenější systém. My musíme se zacílet na ty, kteří mají nejhorší výsledky, to jsou ti to přepravci. Pokud došlo k nějakému zmatení v textu, tak bychom to tam měli asi lépe vysvětlit, ale v žádném případě neplatí, že bychom prostřednictvím tohoto návrhu chtěli uplatňovat povinnost nové prohlídky, která by přicházela v úvahu v okamžiku, kdyby došlo k nové registraci vlastníka vozidla. Je to přesně naopak. Tento návrh jde opačným směrem. Jeho hlavní motivací je zlepšit harmonizaci napříč Evropskou unii tak, aby bylo více možností zajistit samé uznání. Zázněl zde jeden návrh, který se zaslouží pozornost, a to je to, že bychom se neměli soustředit pouze na možné výroční prohlídky vozidel. Je zde zřejmě prvek proporcionality, na to upozorňoval pan Kuhn, kdyby se pracovalo s najetými kilometry, to by mohla být varianta, jak tuhle debatu uzavřít. Omezení na 10 kilometrů, to je vzdálenost od místa prohlídky, to je další důležitý předpoklad. A opravdu platí, že ne všechny členské státy mají možnost vytvořit takhle hustou síť. A proto se zasazujeme o to, aby existovaly mobilní jednotky, které se osvědčily v některých členských státech, kde už se používají a mohly by tedy být řešením. Další aspekt, který se týká právě toho, těch podvodů, co se týče těch kilometrů. To je velmi důležité. My se snažíme tohle dostat do popředí pozornosti. Je to skutečně důležité. Není to jenom o podvodech, je to o samotné bezpečnosti na silnicích. A my si myslíme, že tento návrh je dobrou příležitostí, jak mechanismy proti manipulaci tohoto typu využít. Jediný dobrý způsob, jak zajistit eh, přesné zaznamenávání na těch kilometrů je dělat pravidelné prohlídky, tak abychom věděli, že nedošlo k žádnému narušení fungování eh, měřidel tachografu. Také bychom měli se zaměřit na další zlepšení textu, a to je otázka případného střetu zájmu mezi těmi, kteří provádí udržbu a těmi, kteří provádí prohlídky. Já myslím, že bychom nechtěli zajít až tak daleko, že bychom předepisovali v rámci celé Evropské unie jeden jediný model, jak by to mělo fungovat, ale rozhodně je zde možnost, jak text ještě dále vylepšit v tomto smyslu, a ujistit se o tom, že členské státy budou dostatečný počet případů kontrolovat tak, abychom tam měli tu určitou pojistku, že kontrolor bude nezávislý na, jakolik, na jakékoliv organizaci, která má zase na starosti údržbu vozidel. Co se týče rozsahu působnosti těchto návrhů, tak to je samozřejmě velmi důležitý prvek my zde máme opravdu dobrý důvod k tomu, abychom zašli na to rámec stávajícího režimu. Motocykly jsou zřejmě nejlepší příklad tohoto rozšíření. Myslím, že máme výmluvná data na prosazení tohoto návrhu. Za druhé, u motocyklu došlo k významným změnám za poslední roky a vaše instituce nedávno uh, změnila režim schvalování, kdy motocykly se schvalují dost podobně jako jiná vozidla, jsou tam stejné systémy, nakonec třeba ABS. A to je nejvýmluvnější argument, proč by se eh, tato vozidla jak jednostopá, tak dvoustopá měla posuzovat podobně. K přívěsům zde máme skutečně čísel už méně. Já myslím, že v rámci všech debat, které zatím proběhly, tak eh, zaznělo, že národní orgány si uvědomovali, že tohle je rizikové z hlediska bezpečnosti, proto bychom měli do toho přívěsy zapracovat. Některé národní orgány se tomu brání a to proto, že v některých členských státech se eh, tyto přívěsy nedostávají do systému registrace, nepodlehají registraci. To znamená, tyto národní orgány se zaměřily na posuzování tohoto návrhu právě z hlediska případné administrativní zátěže, kterou by jim to přineslo. Pro ně by to znamenalo, že by museli dohledat všechny přívěsy. A v oběhu ale to, že to z hlediska bezpečnosti je nutné, to se nikdy nespochybňovalo. Co se týče problematiky traktorů, tak zde opět bude potřeba to doupřesnit. Pochopitelně my nechceme se zaměřit na traktory, které se dostanou na eh, vozovku jednou za čas. Tady jde o traktory, které se používají běžně pro účely dopravy a přepravy. Z tohoto důvodu se domníváme, že to je velmi důležité, aby se i tato vozidla dostala do režimu standardních prohlídek. K historickým vozidlům jste zase eh, by bylo lepší text doupřesnit tak, abychom se ujistili o tom, že to vyzní, jak to vyznít má. Nejde nám o původní součástky, ale o ty součástky, které spadají pod režim schválení a patří do vyhodnocování bezpečnosti. Nám, pro nás je důležité, abychom jasně řekli, že všechna vozidla starší 30 let jsou vyňata z tohoto režimu, což je zásadní změna, jelikož stávající systém nic takového takto výslovně ne, uvádí. Pokud jde o nařízení či směrnice, já jsem spokojen s tím, co zde zaznělo a co říkali kolegové, všichni kolegové, kteří se dotkli problematiky, zda je lepší mít nařízení nebo směrnice. Já si myslím, že jsou důvody pro nařízení, známe problémy které se odvíjejí právě od skutečnosti, že v tuto chvíli platí směrnice. V každém členském státě vypadá systém jinak ale samozřejmě šlo by vždycky o nařízení o minimálních normách. A já chápu, co říkáte, asi je zde prostor pro vylepšení a, a upřesnění situace. V těchto třech návazích opravdu hovoříme o minimálních normách. Ke sdílení informací bych řekl, že není problém rozšířit rozsah příjemců těchto informací třeba i na výrobce některých typů zařízení. To je naše chyba, že jsme je do toho nezařadili. Rád s vámi budu dále pracovat na i vylepšení možnosti srovnatelnosti údajů tak aby každý národní orgán byl schopen co nejlépe využívat ta data a dokonce, aby tak byli schopni činit i eh, případně další, případné další třetí osoby. K tomu bude potřeba použít odpovídajících nástrojů informačních technologií. Já myslím, že jsem se dotkl všeho, co zaznělo. A k těm přesným číslům, ačkoliv zde existuje dopadová studie, my vypracujeme určitý výňatek a pošleme ho sekretariátu, abyste měli schrnutí všeho, čeho, čemu jsme se věnovali. Děkuji. Děkuji. Chci se zeptat zpravodajů, zda se chtějí vyjádřit dál. Pan Kuhn? Děkuji. Já jen velmi stručně. Já myslím, že si to budeme muset projít krok za krokem. Ústředním tématem zde jsou technické normy. Musíme se zaměřit na to, které součástky budou součástí té prohlídky, potom budeme hovořit o přílohách, o nezávislosti eh, testovacích center, budeme také hovořit více o školení příslušných osob, o standardech technických prohlídek, Jo, o tom se komise zmiňovala. Budeme také hovořit o následných kontrolách, těch hloubkových. Ve Švédsku eh, se můžou stát i takové věci, jako že eh, vozidlo narazí na silnici do soba. Myslím, že je třeba, aby komise dostala všechny informace ze všech států, třeba z Itálie, kde probíhala jedna studie. Kom zjistili, zda došlo skutečně eh, k zlepšení. Prostě tady, tady musí být nastavena eh, korelace a také ujeté kilometry. Tady prostě musíme se podívat také na rizika v souvislosti s pojištěním protože ty také přesně kalkulují, jakým způsobem eh, se může to procento eh, vypočíst. Takže myslím si, že je dobré tady i toto kritérium zohlednit. To je vše, další připomínky nemám. Paní Savista, chtěla jste k tomu ještě něco doplnit? Äh, Mul Pane předsedo, já jen pár slov k tomu, co říkala komise. My předpokládáme, že zde se hovoří o technických požadavcích, které se budou uplatňovat u všech vozidel v celé Evropské unii. Rovněž také základní požadavky týkající se kvalifikace osob, týkající se technických prohlídek, budou platit všude. Proto nechápu, proč je třeba provádět technickou prohlídku v okamžiku, kdy se vlastník přestěhuje z jednoho členského státu do jiného členského státu. Pakliže budou existovat podobné nebo obdobné požadavky a prohlídky budou prováděny obdobně, tak pak nechápu, proč by se eh, technická prohlídka měla opakovat v jiném členském státě. Tomu nerozumím. Proč to patří do harmonizace? To opakované provedení prohlídky. Děkuji, já jsem se domníval. Komise, opravte mě, jestli se pletu, ale komise podle mého říkala, že nebude potřeba ten test, tu prohlídku provádět opakovaně. To komise potvrdila, že to třeba nebude. Mohu vás ujistit, že to tak komise říkala. Vážení kolegové, lhůta je 27. března pro předložení pozměňovacích návrhů. Máte tedy tři měsíce. A návrh by měl dorazit na výbor 7. března. Návrh zprávy bude 7. a Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů bude pravděpodobně do 27. 3. Další bod na pořadu jednání je Poslední bod na pořadu jednání pro rok 2012 je zpráva pana Danielse o námořní ehm, dopravě a cestovním ruchu. Prosím Zbrosa, aby se ujal slova. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Děkuji, je to sice poslední téma, ale o to zajímavější pro celou Evropu. A prosím potichu. Omlouvám se zpravodaje. Dobře, budu mluvit stručně. Sdělení komise naznačuje, že hospodářské podmínky pro přepravu na moři jsou daleko lepší v dnešní době. Podle deklarace z Limassol, kdy se zdá, že během této fáze krize v EU právě námořní doprava poskytuje nové možnosti. Naše zpráva pochopitelně zohledňuje a bude stavět na předešlých stanoviscích našeho výboru, pana Kandose, pan Dalana a ostatních a strategickém výhledu EU do roku 2018 a také zprávě o evropském cestovním ruchu. Cílem této zprávy není ale opakovat stanoviska našeho výboru či Evropského parlamentu. Cílem této zprávy je stavět na naší práci, rozšířit naše návrhy ohledně kroků, které musí být přijímány v Evropě i na národní báze v kontextu růstu. V tomto kontextu jsme také přijali název zprávy, abychom jasněji vyjádřili, udržitelný modrý růst, zvláště v oblasti eh, námořní dopravy a cestovního ruchu. Nemůžeme ignorovat pokrok v námořní dopravě, environmentální krize naopak zdůrazňuje tuto oblast Nesmíme zapomínat na klimatické změny, udržitelnost energií. Toto je v oblasti námořní dopravy prioritní. Nástroje napříč sektory v oblasti námořní dopravy. Zde je také třeba posílit systémy řízení, abychom vyrovnali eh, nesrovnalosti, abychom usnadnili investice společným legislativním postupem ohledně eh, plánování v pobřežních zónách a na moři. Také jsou to otázky eh, spojené se sledováním pobřeží, pobřežní stráž, rybáři, Čili toto prostředí by se mělo sjednotit, zároveň je možné podpořit zaměstnanost, zvláště mezi mládeží s důrazem na inovace a výzkum. V tomto sektoru jsou také určité priority. Mluvíme o evropském prostoru bez hranic a takto bychom my měli vidět právě příslušné prostředí, um, námořní obchod je také důležité pro cento námořní dopravy. Navzdory tomu námořní doprava podléhá velice komplikovaným celním postupům, které nám stěžují život, což hraje do ruky silniční dopravě. Tyto velice komplexní postupy znamenají prodlevy a zvýšené náklady. Měli bychom chápat, že se jedná také o vytváření nových tras prostřednictví TNT. Co se týče cestovního ruchu, tady eh, nebudu říkat mnoho. Během posledních několika dnů proběhla první diskuse v oblasti cílové skupiny pro cestovní ruch ale pokud čtete sdělení komise, tak cestovní ruch v tomto ohledu zohledňuje pouze 1,1 zaměstnanosti. Je to důležitá činnost, důležitá aktivita, která nabývá daleko větší důležitosti ekologický cestovní ruch. Prostě všechny tyto aktivity jsou důležitým podsektorem. A navzdory krizi. Navzdory krizi eh, trendy naznačují zcela jasně, že dnešní návštěvníci se nespokojí se sluníčkem a mořem. Pobřežní turistika je velice důležitá v kontextu modrého růstu. Měli bychom se sní, snažit snížit sezónnost. Jsou oblasti, kdy právě cestovní ruch je hlavní sférou zaměstnanosti pro komunitu. často jednotlivý produkt jedného regionu. Zároveň bychom se měli snažit o udržitelnost v pobřežních zónách ať už se jedná o kontinentální nebo ostrovní Evropu. Měli bychom investovat do diferenciace produktů a služeb, posílit spolupráci mezi komunitami, agenturami, obcemi vytvořit pracovní místa, celoživotní eh, vzdělávání, navyšování dovedností, to všechno zlepšuje služby a posilování infrastruktury a snažit se získat více investic. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že asi 95 lodí se staví v evropských loděnicích. A tyto eh, zakupují 99% surovin v Evropě. A pochopitelně pak máme odpad a management. Všichni víme, že cestovní ruch na pobřeží a námořní doprava jsou velkými zdroji námořního odpadu. Zpráva komise naznačuje, že navzdory dlouhému období relevantních směrnic, máme nadále problémy v tomto sektoru a environmentální náklady jsou nevyčíslitelné. Děkuji mnohokrát, určitě se k některým těmto otázkám vrátíme během diskuse. Paní Maxner. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Angela Merkel byla dotazována, co bude její oblíbené téma v budoucnosti, kdyby byla kancléřkou, řekla námořní politika. To mluví samo za sebe. Ona to opravdu řekla, Wernere, je to tak. Z geostrategických důvodů také dodala, ale to je celkem jedno. Já před dvěma roky jsem ve své zprávě už poukázala na to, že ze 70% se země koule skládá z moře, po populace stále roste takže je tady demografický problém, eh, všichni chtějí eh, konzumovat ryby, dále lidé se chtějí rekreovat eh, na pobřeží, dále chtějí energii získávat z moře, suroviny, které jsou také těženy v moři. 10% teprve se zkoumá. A pak máme ještě další suroviny, které jsou používány v kosmetice a v dalších odvětvích. Takže to je opravdu téma budoucnosti. Já jsem před chvíli byla právě na eh, výboru eh, rybářství, takže tam jsme eh, hovořili také o těchto záležitostech. Čemu se smějete? Co je tak veselé na tom? Takže nechci tady opakovat celý tento, celou tuto zprávu. Pan Danelis to správně řekl. My se musíme Eh, zabývat dopravou přes eh, moře. Víte, že 59% je právě doprava přes moře a bude to v budoucnosti růst. A dále je tady turistický aspekt, eh, cestovní ruch, který bude sehrávat velkou roli. Proto je velmi důležité, abychom zajistili ten takzvaný modrý růst budoucnosti modrý eh, růz, který mm, rozdělila komise na pobřežní prostor, námořní, akvakulturu a biotechnologii, takže je tady celá řada odvětví, kde je potenciál růstu a ne tak často se o nich hovoří. Pak bych ještě uvedla mm, eh, nařízení o námořním prostoru. To je důležitý nástroj, o kterém už hovořil zpravodaj. I v tomto nástroji jsou určité myšlenky, které se osvědčily. Offshore energie a akvakultura eh, mají své důležité místo z hlediska námořního nebo mořského prostoru. Samozřejmě, že se také hovoří o námořní dálnici, o offshore, o těžbě a také o akvakultuře a dalších surovinách, které můžeme vytěžit moře. Takže eh, tento námořní a mořský prostor hraje obrovskou roli, je velmi důležitý pro regionální hráče, ale i Evropské státy zde musí přemýšlet nad optimalizací tohoto mořského prostoru i z hlediska nárůstu eh, pracovních příležitostí v této oblasti. Já se těším tedy na budoucí spolupráci se Spirosem a určitě to bude dobrá zpráva. Paní Merkelovou bychom mohli přizvat, kdyby měla chuť si o tom zadiskutovat. Děkuji. Já bych měl jenom obavy a ohledně toho, Jo, já bych měl jenom obavy, jestli by se jí zamluvovala ta představa té e, lodi, co by narazila do losa. Já myslím, že bychom museli vydat něco, jako je varování o losech. Já myslím, že a nařízení o varování o elfech, nikoli o losech. Já jsem bohužel právě dorazil. Nicméně přečetl jsem si zprávu komise ještě než jsem přišel. Je to 495 514. Je to zajímavá výměna informací, ale nemáme toho moc jako podklady. Myslím, že to je velmi brzká diskuze. A zrovna jsem se vyslechla, co říká paní Majesner, která hovořila o tom, že bychom eh, z moře vytěžili maximum. A já myslím, že existuje víc způsobů, jak podniknout víc s tím, co máme k dispozici a rozhodně ochrana eh, prevence eh, znečištění ovzduší, prevence hluku a zachování mořského dna, mořského prostředí. To by měly být priority. Nemůžeme se takhle veselé dál radovat, jak tady využíváme moře na maximum. Já doufám, že budu tedy součástí probíhající diskuze o tom, jak na to. Myslím, že bychom ovšem o tom měli hovořit až v situaci, kde bude k dispozici zpráva. Ano, děkuji, pane Taylore, to bude. Tohle je zahájení celé debaty, aby se zpravodové seznámili, aby vzájemně nasáli informace za EPP paní Blastov. Děkuji, pane předsedo. Eh. Děkuji, pane předsedo. Rozumí se samo sebou, že musíme skloubit přírodu a tyto činnosti. Platí to pro moře, oceán, ale i pro mm, kontinent. Samozřejmě, že podporuji návrh komise z hlediska účinného a harmonického vytvoření této integrované námořní politiky. Sociální, ekonomická a environmentální důležitost těchto pobřeží je zjevná a odůvodňuje tuto iniciativu. Já si myslím, že bychom měli jít, dát ješ, jít ještě dále v souvislosti s touto zprávou. My známe nějaké překážky zde existují a který musí čelit malé a střední podniky. Nejsou zanedbatelné. Dochází k různým environmentálním výzvám, k potížím eh, získávat úvěry. Dále jsou zde problémy z hlediska pracovní síly a plánování. To plánování eh, z hlediska námořního prostoru a zapracování pobřežních zón to jsou eh, dvě cesty, které by nám měly umožnit překonat tyto potíže. Nejdříve budu hovořit o plánování námořního prostoru. Tady jsou možnosti posílit spolupráci a koordinaci v rámci různých úrovní kompetencí, různých ekonomických odvětví a také mezi různými regiony. Dále by nám to mělo pomoci nastavit rovnováhu mezi dvěma prioritami – koexistence různých aktivit v námořním prostoru a trvalé a účinné využívání těchto zdrojů. Přes rozdíly, které existují z hlediska možností dosáhnout těchto cílů, myslím si, že zde je, existuje schoda ohledně těchto cílů. Pak zde máme integrovanou zprávu pobřežních zón. To by nám mělo umožnit zbavit některá pobřeží jejich izolace a otevřít je ekonomice. A v tomto ohledu bychom měli zajistit také možnosti dopravy do těchto přístavů. To je cíl, který by mohl být dosažen díky RTE. To je ostatně záležitost, kterou již realizujeme. Dále je nutné skloubit lidské aktivity na pobřeží s požadavky na ochranu životního prostředí a biodiverzity. A zde máme co dočinění s otázkou konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. To jsou zásadně důležité otázky. Ale opakuji, a tady říkám to, co uvedli kolegové, nemělo by to ohrožovat, ohrozovat životní prostředí, které je již křehké pobřežní a námořní aktivity, jako je cestovní ruch a ta část cestovního ruchu, která je propojena s mořem, tyto aktivity by měly zaznamenat nárůst. A my už to můžeme konstatovat v rámci těch takzvaných okružních plav, plaveb. Ale tento cestovní ruch by měl dodržovat pravidla ochrany těchto pobřežních zón a životního prostředí. Ekonomika a životní prostředí nejsou v rozporu, pokud k ním správně přistupujeme. Vidíme to u námořní dopravy. To je oblast, kterou bychom měli podporovat. Ať už se jedná o multimodální přepravu, kabotáž a, nebo námořní e, dálnici. Zároveň bychom měli začlenit do naší zprávy otázku námořních klastrů. To je velmi slibná iniciativa, protože dochází k seskupování všech subjektů na daném místě, služeb a také podniků, které se zabývají expertízou. Musíme podporovat koncepci modrého růstu. To musí být centrem všech našich politik, protože to bude podporovat konkurenceschopnost, kohezi a také zaměstnanost a bude zvyšovat přitažlivost této oblasti a bude také zohledňovat trvale udržitelný rozvoj. To je vše, co jsem chtěla stručně uvést, ale zdůrazňuji ty klíčové body, které jsou v návrhu komise a měly by také být součástí naší budoucí zprávy. Děkuji. Děkuji, pane Kone, chtěl jste se vyjádřit, anebo hovoříte jenom protože jste tam jediný muž, tak tím se to vysvětluje paní Aje. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rovněž velmi ráda za to, jak se této práce zhostil pan Danielis. Jeho zpráva z vlastní iniciativy nám totiž umožňuje projednat toto téma. A hospodářská krize a recese vedla ke změnám v trendech, jak trávit dovolenou. Alespoň v mé zemi to platí. Zaznamenáváme nový jev, lidé jezdí na kratší dovolené než dřív. Ačkoliv rodiny stále ještě na dovolené jezdí, tak eh, platí že ačkoliv paní Marklová se k rodinám nechová až tak vlídně, tak přesto se rodiny maximálně snaží dovolených využít. My máme moc rádi Němce a paní Marklovou, ale myslím, že je zde určitý prostor pro opětovné zvážení určitých skutečností. To byla taková drobnost, takový malý žert. Myslím si, že bychom měli pamatovat na několik věcí. Za prvé, pracovní příležitosti a kvalifikace. V námořním sektoru a cestovním sektoru vidíme eh, propojené souvislosti. Jsou tyto dva sektory rozlučně svázány. Pracovní síla v obou sektorech musí být kvalifikována a to je něco, na co je třeba pamatovat. Musíme zajistit, aby pracovní příležitosti v této oblasti byly kvalitní pracovní příležitosti pro mladé lidi, pro mladé Evropany a obecně pro mladé. Přístupnost a bezpečnost. Přístupnost. Práva cestující v námořní dopravě. My jsme vytvořili určité základy této koncepce. Práva cestujících jsou velmi důležitá. Nejde jenom o přístup, ale i o další záležitosti. Tak je zde otázka bezpečnosti. Jak víme, existují různé botely, existují různé výletní lodě, kde je třeba bezpečnost zajistit různé typy cestovního ruchu jsou stále přitažlivější a my musíme u nich eh, pamatovat na bezpečnost, aby nedocházelo k nehodám, k nímž došlo v minulosti. Pak je zde otázka znečišťování. Hovoří se zde o emisích. Výletní lodi musí mít jasný plán likvidace odpadů v přístavech. Je třeba, aby existovala odpovídající infrastruktura v tomto směru. Pak, co se týče výstavby lodí, existují ohromné uh, uh, přístavy v Německu, kde se tyto lodi, lodě staví a zde je třeba zajistit, aby bezpečnost z hlediska eh, výstavby a z hlediska znečišťování byla zajištěna. A já jsem k tomu chtěl jenom doplnit jedinou věc. A to je právě problematika přístavu, z nějž výletní lodi vyráží a do nich se vrací. Existují zde určitá omezení v jednotlivých členských státech, která zakotvují pravidla o tom, kde může výletní loď startovat a kde, kam se vrací. A to vede k takovému domino efektu, že máme jeden přístav, který dominuje trhu, žádný jiný mu nemůže konkurovat, co se týče výletních lodí. To je jediná věc, na kterou bych chtěl upozornit z hlediska cestovního ruchu. Když se zamyslíte nad celkovým kontextem sektoru, tak zde je třeba, aby neexistovala žádná omezení v tom smyslu, eh, odkud může eh, výletní loď vyrážet. To by mělo být předmětem jiných úvah než těch, která jsou zakotvena v nějakých eh, preskriptivních pravidlech státu. Je zde pan Karamicos to je trochu šok. Hovoříme zde o problematice plavidel a je tedy pro nás velkým překvapením, že dorazil mezi nás jiný kolega, než ten, který standardně přichází. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mě přivítali. Já myslím, že jsem zde ve výboru vlastně poprvé. Já se pokusím zastoupit eh, kolegu. No, ehm, členům výboru to snad nebude vadit. V prvé řadě chci říci, že s potěšením konstatujeme, že došlo k tomu eh, navázání na práci komise v oblasti modrého růstu, že jste se ujali zprávy z vlastní iniciativy. Je to otázka silné tradice parlamentu, zvláště tohoto výboru, který se často věnuje otázce námořní dopravy. Takže jsme rádi za to, že došlo k takovému navázání. Pokud jde o věcnou stránku věce, tak zde si myslím, že existuje hned několik bodů, které bychom měli zvážit, ačkoliv bych se podepsal pod řadu připomínek, které uvedl jak zpravodaj, tak ostatní řečníci ve výboru. Prostřednictvím iniciativy Modrého růstu se opravdu snažíme udělat maximum pro to, abychom podnítili zásadní roli námořní dopravy v strategii 2020 a udržitelného růstu Evropy. Co to znamená pro nás? Optimalizace rozvoje eh, hospodářské činnosti na moři, což samozřejmě znamená, že na jedné straně bereme v potaz otázku životního prostředí, na druhou stranu se snažíme rozšiřovat eh, udržitelně eh, tyto námořní zdroje, zdroje moří. Potom eh, pobřežní regiony a pobřežní ekonomiky. To je další iniciativa, krom jiných, která by měla pomoci členským státům tam, kde chtějí spolupracovat v oblasti strategií. Hovořilo se zde o kvalifikacích a pracovních příležitostech a to si myslím, že je zvláště zajímavé v tomto kontextu. Zvláště v kontextu vytváření nových typů odvětví v níž se budou hledat nové kvalifikované pracovní síly. To by mohlo sehrát zásadní roli, pokud by existovala mobilita mezi těmito sektory, pokud by se třeba rozšířily v tomto smyslu i vzdělávací osnovy. Myslím, že se konkrétně hovořilo o dalších typech kvalifikací pro cestovní ruch, což myslím, že je důležité z hlediska velikosti sektoru a z hlediska jeho dalšího potenciálu je důležité pamatovat i na udržitelnost a růst zá, zároveň v širším kontextu. Možná byste měli zaznamenat i další námořní den, kon, další akci při příležitosti tohoto dne eh, na Maltě 21. až 22. Už jsme ho, hovořili dost o námořní dopravě, kde se eh, Evropa hodně angažuje, co se týče lodění, zvláště co se týče výstavby výletních lodí, to je existující sektor, ale stále se rozšiřující sektor. Krom toho existují další oblasti, kde by se mohla uchytit inovace, je to eh, biotech a eh, námořní obnovitelné zdroje. V tomto kontextu, když hovoříme o udržitelnosti versus růst, z našeho hlediska je důležité pamatovat na ty pobřežní um, uh, ekonomiky, které budou růst. Každopádně Evropa je jedním z míst, kde bychom měli zajišťovat tuhle udržitelnost. Je to každopádně situace, v které vítězí všichni. Potom bych ještě se podíval na ty průřezové nástroje, na něž pracujeme. Já jsem rád, že zde hovoř, že se zde hovořilo o územním plánování na moři, což opravdu je něco, co nejenom přispívá stávajícím hospodářským činnostem v rámci zdravého mořského prostředí, ale také by to mělo vést ke snížení nákladů a ke zlepšení a lepší účinnosti investic. Samozřejmě podobné argumenty lze vztáhnout i na systémy sledování moří v rámci Evropské unie. Já bych to uzavřel tím, že podle mého názoru je důležité pamatovat na to, aby růst byl podpořen i mechanismem financování v rámci námořního a rybářského fondu, který by měl doplňovat systém námořních činností v rámci jiných fondů. A tentokrát poprvé zde existují návrhy společného strategického rámce, které všechny hovoří o námořní eh, ekonomice a dalším eh, rozvoji což by mělo umožnit členským státům lepší koordinaci práce na dalších sedm let, pokud jde o růst a rozvoj v těchto oblastech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. To je určitě úspěch hned na poprvé. Souhlasíte, členové, že? Pane Daneli, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Když mluvíme o udržitelném růstu a jeho potřebě, tak všichni chápeme, že když jde o podmínky pro sociální a hospodářskou a environmentální udržitelnost, tak základním cílem, zvláště co se týče plánování na moři, je rozlišení mezi užitím, abychom zároveň uspokojili potřeby všech sektorů. A to je pro nás výzva. Jakým způsobem to udělat více přátelské pro životní prostředí. Souhlasím, pane předsedo, že posílení konkurence prostřednictvím harmonizace a zohlednění respektu vzájemných pravidel může být hnací silou pro, dejme tomu, sektor těch výletních lodí a pak máme různé námořní klastry a snahou skombinovat různé snahy a stavět na dobrých praktikách v jednotlivých sektorech. To všechno nám pomůže rozpracovat hospodářskou činnost na moři. Jedna věc, kterou jsem nezmínil během mého prvního vystoupení, je způsob financování. Chápu, že čas fiskální a ekonomické krize znamená eh, potřebu optimismu v tom smyslu, že najdeme adekvátní financování pro naprosto všech, všechny aktivity. Nicméně, s ohledem na další kroky se, cí, se těším na spolupráci s komisí a s kolegy a no, se zpravodaji a předpokládám, že se nám podaří vytvořit zprávu, která uspokojí kolegy i komisi. Děkuji. Takže se podívejme na harmonogram. Prezentace návrhu zprávy proběhne v Dubnu. Lhůta pro pozměňovací návrhy je zřejmě 30. dubna a pak se bude hlasovat ve výboru pro dopravu zřejmě někdy v květnu. Čili tím bychom uzavřeli tento bod. Pod bodem různé nic nemám, proto vám pouze připomenu, že datum a čas dalšího zasedání je pondělí 21. ledna v 15 hodin v Bruselu. Zároveň tam všem popřeju příjemné svátky, všechno nejlepší do nového roku. Zvlášť bych rád poděkoval tlumočníkům a těm bych také rád popřál veselé Vánoce šťastný nový rok a také všem zaměstnancům, vašim týmům, členům sekretariátu a v neposlední řadě ISIERům, kteří nám pomáhají během všech schůzek. Takže ještě jednou hezké Vánoce, snad budete všichni svěží 21. ledna. Tímto schůzi končím. Děkuji.